Mě pan předseda mě požádal, abych jeho jménem učinil následující oznámení. E, příští neděli bude e, Mezinárodní den násilí proti, e, zabraňování násilí proti ženám, což je stále smutná každodenní realita v celém světě i v Evropské unii. Násilí na ženách nezná žádná národní, kulturní nebo hraniční omezení. Každá pátá žena v Evropě e, zažila násilí v domácnosti a hovoříme zde o strašlivých fyzických i psychických ujmách a o sexuálním zneužívání. Tato situace je nepřijatelná. Rád bych citoval z článku 1 Charty základních práv. E, lidská práva jsou neoddělitelná a musí být chráněna. Článek 3. Každá osoba má právo na tělesnou a psychickou, eh, na, eh, být chráněna proti tělesnému a psychickému trápení. Takováto opatření v Evropské unii platí. Nález jsme schválili další kroky pro ochranu obětí. To jsou kroky zásadní, ale ne jediné potřebné. Je potřeba i nadále bojovat za to, aby toto násilí definitivně skončilo. Za to se musíme my všichni, muži i ženy, zasadit. Je potřeba prosadit potřebná opatření a zajistit náležité finanční prostředky. E, instituce, členské státy a občanská společnost musí spolupracovat, aby vypracovali globální strategii pro boj s násilím páchaném na ženám. Tolik tedy k tomuto prohlášení. Paní Kulár má připomínku k pořadu jednání. Monsieur le président, je trouve... Ano, vážený pane předsedo. To je opravdu podivné, že zde máme tyto deklarace. Bojujeme za práva žen. <laughs> Evropská rada eh, rozhoduje o tom, že v zastoupení a v čele Evropské centrální banky žádná žena nebude. Děkuji vám, paní Gulár. Eh, prosím u ostatních procesních námitek eh, postupujme tak, že budeme podávat námitky skutečně proti pořadu jednání. Rád bych přivítal delegaci švýcarského eh, spolkového schromáždění která je nahoře na tribuně. Rád bych přivítal předsedu eh, Švýcarské národní rady a předsedu Švýcarské rady stavu, pany, pány Weitera a Landera a všechny ostatní delegáty ze Švýcarska.